Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dnes se Dnes navazujeme na eh, zasedání, které jsme přerušili 29. března 2012. Milé kolegyně a kolegové, jsem velice rád, že zde dnes můžeme přivítat 12 chorvatských pozorovatelů na prvním zasedání v Evropském parlamentu.